nutností naší debatu. Vážené dámy a pánové, eh, poslanci a poslankyně, děkuji vám za vaši férovost, eh, s kterou jste k tomu eh, přistoupili a také za tu formu, jakým jste tuto diskuzi vybudovali. Já opravdu to na mě zanechalo velký dojem, kvalit, jaká byla kvalita těch otázek, eh, kterými se zabýváte. Se sou, eh, jakým způsobem také chcete spolupracovat nebo součinit eh, s komisí a co očekáváte od nás všech? Musíme nalézt cesty, jakým způsobem ty rozmanité výbory a tím i rozmanité pozice budeme integrovat. Já bych chtěl požádat, eh, poprosit oba předsedy, aby témata, která se netýkají pouze jednoho výboru, abych našli cesty pro eh, kolegy z těch výborů dvou a tří eh, aby také byla učiněna možnost eh, tyto kolegy zapojit eh, do dalších kroků. Dalších pět let eh, bude pro nás rozhodujícími. Myslím si, že dohnat digitalizaci můžeme pouze, kdy tak, když digi- tu digitální politiku poevropštíme. evropštíme bude to regulací, ale také neregulací. Těším se na to a těším se na to, že vás, ve vás vidím kritické a férové partnery. Každopádně e, opravdu hodně otázek bylo položeno dnes a snažil jsem se na ně pokud možno co nejšířeji odpovědět. Grazie, Mr. Oettinger, anche per Děkuji, pane Oettingere a také eh, děkuji za, ten, eh, za tu vaši výzvu, kterou určitě eh, si vezmeme za svou. Chtěla bych předat slovo ještě kolegovi Buskovi, aby také on řekl závěrečná slova ještě před koncem našeho slyšení. Dovolte, abych nejprve poděkoval všem občanům evropských zastupců evropských občanů, nevládním organizacím, médiím, vám všem, kteří jste sledovali a poslouchali naše slyšení na internetových stránkách Evropského parlamentu. My jsme rádi, že jsme se sešli. Samozřejmě velice děkujeme všem poslancům za jejich otázky a většina otázek eh, padla z výboru kulturu a ITRE. To bylo asi 30 z ostatních výborů IMCO, Jury a Libe, mm, takže ta spolupráce mezi jednotlivými výbory byla vynikající, za to chci poděkovat a také chci říci, abychom měli, mm, že bychom měli velice poděkovat panu současnému místopředsedovi komise, panu Ettingerovi, za mm, vaše odpovědi a velkou angažovanost. My víme, že jste byl i spěšným komisařem pro energetiku a europeizace energetiky bylo asi nejdůležitějším úkolem pro vás před pěti lety a byla velmi úspěšná. A mm, v oblasti informační společnosti, e, sítí, služeb, transevropských e, sítí ve všech mm, ve, vši, ve veškeré naší komunikaci a já mluvím tedy za výbor ITRE. Přejeme vám hodně úspěchů v příštích pěti letech. Mám dobrou zprávu pro kolegy z ITRE. Příští slyšení je zítra v 9 hodin. To je dobrá informace pro vás a sejdeme se tedy brzy ráno. Pan Modas je mm, zodpovědný za výzkum eh, a vývoj a inovace a ještě jednou vám chci poděkovat spolupředsedající. Chci eh, poděkovat za vynikající spolupráci a eh, díky tomu se nám podařilo úspěšně eh, vést toto komplikované slyšení. Na závěr, omlouvám se, chci říci, chci um, poděkovat panu Buskovi za tato laskavá slova a také děkuji panu Ettingerovi. Já jsem byla velice ráda, že mnoho, že zaznělo mnoho různých hlasů z různých výborů, eh, z výboru pro kulturu, ITRE, ale myslím, že byla rovnováha eh, mezi dotazy na vytváření digitální ekonomiky a digitální společnosti. To byl vlastně účel. A Mm, když jsme hovořili o kulturním pluralismu, evropské kultuře jako výzvě pro udržitelný rozvoj. Myslím, že všichni pečlivě naslouchali, co bylo řečeno. Několik praktických informací. Především chci říci, že postup je takový, že hodnocení společných, vý, společných výborů. Um, bude schůze koordinátorů ITRE a um, to bude in kamera zítra ráno, v úterý 30. září od 6 hodin do 7 hodin odpoledne. ASP 1G3. Také chci poděkovat tlumočníkům jménem nás všech za to, že pracovali tak intenzivně, tak pozdě a doufám, že všichni mm, toto budou považovat za velice plodnou spolupráci. Děkuji.